19.30 dopoledne. Ladies and gentlemen, the next I... Vážení kolegové, další bod na pořadu jednání, to je zpráva Kapelaš Santoš, míra přizpůsobení přímých pladeb, úpravy přímých pladeb podle nařízení číslo 73 z roku 2009 v kalendářním roce 2013. Jako první vystoupí zpravodaj pan Kapoleš Santoš. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Děkuji, pane předsedo. A paní komis, pane komisaři, vážení kolegové, přes snahy pana komisaře Čolose, abychom měli vyrovnaný a řádný rozpočet na rok 2013 a 2014. Musíme pracovat s omezenými rozpočtovými prostředky, protože musel být uplatněn mechanismus finanční disciplíny. Komise nyní eh, bere jako základ eh, ten dokument z února, eh, který byl schválen. Tady nás komise vlastně překvapila tím, že to bez výhrad víceméně přijala to, na čem se dohodla rada v únoru letošního roku, přesto, že přece máme Lisabonskou smlouvu. Institucionálně se s tím parlament nemůže smířit a Vězte, že to máme v úmyslu ostře kritizovat. My přece máme mandát ze strany našich kolegů týkající se vyjednávání eh, k nařízení o přímých platbách a na této fázi vyjednávání eh, je to vlastně eh, rána a krok zpět. Na druhé straně komisi podporujeme v tom, že má v úmyslu uplatnit tento mechanismus na eh, ty zemědělce, na víceméně 80 zemědělců, eh, kteří dostávají pouze 15 těch eh, plateb. Chceme samozřejmě vše zjednodušit, chceme uplatňovat eh, řádné spravedlivé řízení, v tom má komise pravdu a já doufám, že kolegové z tohoto důvodu mou zprávu přijmou. Děkuji a nyní pan komisař Čolos, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji, dámy a pánové. Tento návrh, který se týká uplatnění finanční disciplíny byl vypracován komisí z toho důvodu, že propočty, které jsme realizovali z hlediska rozpočtu na rok 2014, ukazovaly, že jsme eh, v podstropu, tedy eh, z hlediska financování, a že tento okruh tohoto dílčího stropu nebyl dostatečně zafinancován. Proto komise musela zohlednit alokace které byly navrženy v rámci rody a které byly také rozhodnuty Evropskou rodou a nepřijala tedy částky, které byly původně navrženy komisí. Bylo to právě z důvodu pragmatického přístupu. Samozřejmě, že jsme mohli vycházet z toho, co komise navrhla. Pokud by eh, rozpočty a perspektivy rozpočtu nebyly tedy přijaty v rámci hlasování parlamentu. Bylo jasné, že představitelé vlád navrhli parlamentům eh, svoje rozhodnutí, nyní probíhá jednání a byly navrženy čísla, která jsou nižší než čísla, která byla původně navržena komisí. A z důvodu tohoto realistického, pragmatického přístupu a také proto, aby zemědělci získali reálnější signál. Z tohoto důvodu jsme zohlednili tato čísla, která byly výsledkem jednoho spoluzákonodárce, kterým je Rada. Samozřejmě s výhradou e, přijetí rozpočtových perspektiv. Říkám s výhradou, protože tento návrh uplatnění finanční disciplíny by měl být naplněn v rámci komise, a to proto, aby zemědělci věděli, s čím mohou počítat příští rok. Ale samozřejmě máme stále prostředky pro to, abychom přizpůsobili tyto rozpočtové alokace, které byly komisí navrženy z hlediska finanční disciplíny. Doufejme, že v závislosti na rozhodnutí a nové dohodě mezi parlamentem a radou ohledně těchto čísel. Jak jistě víte, každý rok v té druhé půlce na podzim eh, máme eh, opravné návrhy, které se týkají rozpočtu a při té příležitosti těchto oprav, pokud do podzimu dohoda bude na úrovni rady a parlamentu z hlediska rozpočtových eh, perspektiv, budeme moci přijmout konečná čísla a zasadit je do eh, tohoto návrhu ohledně finanční kázně. Z důvodu tohoto realismu jsme dávali tedy přednost číslům, která jsou blíže realitě z hlediska případného rozhodnutí, ale s určitými výhradami. Komise tedy eh, navrhla 5 tisíc euro, tedy v rámci ex ante této finanční kázně. To znamená zemědělci, kteří dostávají méně než 5 tisíc eur. Proč jsme to takto rozhodli? Je to proto, že jsme chtěli zajistit eh, spravedlivější rozdělení přímých podpor. A také jsme chtěli usnadnit kalkulace, protože už uplatňujeme modulaci u plateb, které překračují 5 eh, tisíc eur, kde se jedná o redukci, takže nám připadalo celkem logičtější, že se nebude tato redukce a modulace aplikovat u zemědělců, kteří dostávají méně než 5 tisíc eur. Je to také konzistentní s tím, co komise navrhla z hlediska reformy společné zemědělské politiky, která se projednává, kde jsme navrhli udržet eh, tento prach a chránit malé zemědělce. To jsou hlavní eh, informace, které jsem chtěl přednést, abych vysvětlil, proč jsme navrhli eh, tuto finanční kázeň a proč jsme převzali některá čísla, která se nám zdají být blíže eh, skutečnosti. Je lepší vyslat signál zemědělcům, kteří bude, který bude blíže realitě. Znovu zdůrazňuji, že tento návrh je předložen s výhradou přijetí rozpočtových perspektiv radou a Evropským parlamentem. Samozřejmě, že pokud eh, zavčas nedojde k tomuto rozhodnutí, tak máme k dispozici nařízení, která, které nás povede k aplikaci jiných mechanismů. Zatím máme k dispozici tedy tento návrh, který byl předložen parlamentu a radě. And just now for one minute. Děkuji, pane komisaři. A na minutu pan Lavia z výboru pro rozpočet. Pane předsedo, pane komisaři, jako zpravodaj eh, pro stanovisko ze strany rozpočtového výboru bych se nyní rád zaměřil víceméně pouze na rozpočtové aspekty. Pan komisař už předeslal, že nejdříve musíme vyčkat na schválení nového rozpočtu. K dnešnímu dni nevíme, kolik budeme mít prostředku v, té, v tom druhém pilíři právě na rok 2014, v tom druhém okruhu tedy. Eh, protože to není jasné, nemůžeme nemůžeme ani vědět, do jaké míry se bude muset eh, přistoupit k těm, k těm korekturám. Proto nám připadá přiměřené právě eh, počítat s tím, že se to eh, v rámci eh, přijímání rozpočtu na 2014 výhradou zohlednění toho opravného rozpočtu. Pokud nedojde k dohodě a mm, pak nebudeme mít rozpočtovou disciplínu, protože maximum je dvouprocentní míra přizpůsobení. Děkuji a na tři minuty pan Jár. Děkuji, pane komisaři a pane předsedo. Na následující rok počítá komise s krácením přímých plateb evropským zemědělcům. Mně připadá realistické, že se opravdu komise už zabývá rozpočtem pro zemědělce. Ano, je jasné, že jsme se ještě na rozpočtu jako celku nedohodli, ale nezávisle na tom si musíme stanovit určitý mechanismus k tomu, co se stane, pokud se ten rozpočet předročí, pokud nebudeme mít dost prostředků. Proto mě to přijde připadá jak napínavé, ale i důležité, abychom se tím zabývali. E, dokážu se vžít do toho, že e, finanční disciplína e, musí být uplatněna. Na druhé straně mě není jasné, jak se budou ty peníze shánět. Politické závěry se musí přece vždy podrobit odborné analýze. A um, pan komisař hovoří o tom, že ti, kteří dostávají méně než pět tisíc, by neměli být kráceni. Ono to zní sice srozumitelně, ale v praxi to pak dopadá tak, že v zemích, v členských státech dochází k obrovským nerovnováhám u těch eh, zpětných eh, pladeb. Některé země mají strukturu eh, zemědělství takovou, že vlastně už nemusí přispívat tomu financování. Například Francie eh, poměrně eh, platí čtyřikrát tolik než eh, Polsko. Je to spravedlivé? Jak to vysvětlíme voličům? To vše záleží na vztahu Bruselu a členských, členskými státy. Jak pak jsou země motivovány šetřit, když musí um, u těch dalších dodatečných výdajů vůbec se za určitých okolností spravedlnosti snažit. Ta zpráva eh, si rovněž mnohem protiřečí. Eh, důležité pro mě je, že když bruselský rozpočet potřebuje peníze, tak musíme eh, krátit všude. Mně připadá, že musíme v rámci vyjednávacího mandátu se vysloveně vyslovit pro eh, lineární přístup, pokud bychom na příští rok chtěli eh, odsouhlasit něco jiného, tak to nebude koherentní. Já se jasně eh, chci vyjádřit pro krácení stejnou měrou všem ve všech členských státech, z čehož plyne i to, že ta e, krácení v některých zemích sice budou vypadat e, jinak než v jiných, ale na druhé straně bude stejně stimulativní, že se to bude takto uplatňovat. Na druhé straně otázka krizové rezervy znamená, že eh, bude eh, význam eh, těchto kroků růst a myslím si, že se všechny země musí mm, stejným způsobem na tom podílet. Děkuji a jako další pan De Castro na minutu. Presidente, komisario. Vážený pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové. Já chci říct si jednu jednoznačnou věc. Parlament nemůže akceptovat, aby toto krácení přímých páleb plateb eh, vycházelo z politického rozhodnutí rady, které ještě nebylo schváleno parlamentem podle smlouvy, takže je zcela neakceptovatelné, abychom nezohlednili instituci, která má demokratickou legitimaci. Krácení přímých plateb musí vycházet z maximálních sazeb na rok 2014. Návrh musí být konzistentní a jasný na základě mandátu, který byl přijat plenárním zasedáním. Výbor Agri se nedomnívá, že musíme penalizovat všechny zemědělce stejným způsobem. Je nutné zohlednit jejich velikost a podpory, které byly již získané. Nebylo by rozumné takto postupovat a jsou zemědělci, kteří dostávají až 5 tisíc eur podpor a musí se k ním přistupovat odlišně. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové, víceletý finanční rámec ještě nebyl přijat. Stále se nám nedaří eh, získat eh, respekt před eh, evropskými občany, které tady zastupujeme a kterými jsme byli zvoleni. Na základě odhadů z hlediska budoucího rozpočtu musíme rozhodovat. A zde je nutné uplatňovat finanční kázeň a hovoří se o krácení. Pokud o tom hovoříme, je pro mě samozřejmé, že všichni musí eh, ke všem musíme eh, zacházet stejně. Zemědělci mají stejná práva a stejné povinnosti. Takže je nutné krátit lineárně. To znamená používat stejnou sazbu na všechny členské státy. Kázeň znamená, že všichni se musí stejně snažit vynakládat efektivním způsobem peníze a není možné, aby kázeň byla přísnější vůči jedné skupině. To není možné. V Evropě je stále větší moda myslet černobíle a rozhodovat, zda velké nebo malé struktury jsou špatné nebo dobré. To je špatný signál pro Evropu, je to nebezpečné pro Evropu a evropské myšlení. Musíme pracovat společně a musíme dospět společně k cíli a musíme tedy stejným způsobem eh, rozdělovat břemeno. A k tomu patří také lineární krácení. To znamená, není možné výjímat podniky pod 5 tisíc eur. I pro malé zemědělce je nutné, aby pochopili, že dochází ke krácení a pokud se plánuje dlouhodobě, tak se eh, podaří s tím zacházet. Nemá smysl tedy uchránit tímto způsobem malé podniky a jenom nechat toto břemeno na velkých podnicích to není možné, protože vznikají pak spory mezi těmito skupinami. Je to stále černobílé myšlení, o kterém se stále diskutuje a to není dobré pro celkové evropské myšlení. Děkuji a nyní na dvě minuty pan Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl především poděkovat panu Kapula Santosovi za to, že se ujal této zprávy. E, musím říci, že to je opravdu za trest. Já jsem měl co dělat s Agri a, a e, umím si představit tu práci a e, tlak, který e, je vyvíjen v oblasti zemědělství v evropském kontextu. V současné době je třeba aplikovat úspory v, v rámci víceletého finančního rámce. Eh, tady eh, ten, ty Prahy, budou mít nepřiměřené dopady na zemědělce eh, napříč Evropskou unii. Uvedené Prahy ve zprávě jsou takové, že 80% eh, všech zemědělců by bylo vyloučeno z finanční kázně. A já si neumím představit, jak bych vysvětloval zemědělcům, které zastupuji, proč 20% ponese tíhu eh, deficitu, eh, které mají být určeny 100% zemědělců a 100% členských zemí. Takže toto nepo, eh, ne, eh, není možné, abychom dospěli k takovým extrémům a rostlým rozdílům mezi zemědělci a mezi členskými státy. Nařízení o přímých platbách, které je součástí reformy společné zemědělské politiky, v eh, té k Prahu finanční kázně a je třeba zajistit, že zátěž finanční kázně bude spravedlivě rozdělená mezi zemědělce napříč Evropskou unii. A to je to, co si, pane předsedo, myslím, že bychom měli udělat. A to si myslím, pane komisaři, že bychom měli dělat, protože tento návrh je nespravedlivý, neadekvátní a nepřijatelný. Děkuji. A nyní pan Omarji má eh, minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem trochu překvapen aplikací tohoto nařízení v těch velmi vzdálených regionech a také na ostrovech Egejského moře. Přitom tyto regiony mají specifická pravidla. Pokud jsem dobře pochopil, o co jde, tak na nich požadujeme, aby se účastnili financování eh, rezervy krize a oni nemohou nikdy mít užitek eh, z těchto prostředků. Nemůžeme zapomínat na to, že toto krácení se projeví také snižováním rozpočtu, který bude vyčleněn pro tyto vzdálené oblasti během kalendářního roku 2013 oproti těm závazkům, které byly přijaty. Pane komisaři, já vím, že dbáte na to, aby specifika těchto regionů byla zohledněna. A to je také smysl pozměňovacího návrhu číslo 12, který jsme předložili se 40 našimi kolegy. Smyslem je, aby toto nařízení nebylo aplikováno v těch velmi vzdálených oblastech a také na ostrovech Egejského moře. Děkuji, pane Omarji. A nyní pan Stojanov má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo Jedná se o velice zajímavou debatu. Положението на Европа на две скорости, положението в което старите и големите държави членки са привилегировани и получават повече, а малки... Staré členské státy mají jako vždy výsadní postavení a nové malé členské státy jsou nakonec ponechány sami sobě a to nesmíme připustit. Co například by mělo bránit, aby polský farmář dostával stejný jako francouzský? Tady říkáte, že jim to nevysvětlíte. A proč to nevysvětlíte Polákům eh, nebo eh, bulharským zemědělcům? Jak dlouho budeme tolerovat dvojí metr? Eh, přece máme být sjednoceni v různorodosti. Chcete, abychom spíš znovu byli nejednotní, ale uniformní? Chceme být uniformní konformní jako eh, Orwellova eh, zvířecí farma, kde jsou někteří rovnější než jiní. Děkuji, říká předseda pan eh, Dorfman. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, v zásadě jde o to, že je politování hodné, že se vůbec zde musíme o tomto tématu bavit, protože je politování hodné, že v loni, když se plánoval rozpočet a plánovala se společná zemědělská politika, tak jsme nebyli schopni dodržet náš slib, totiž právní jistotu na následujících sedm let to plánovací období. Um, ale přesto přeze všechno jste přišel, pane komisaři, s návrhem, jak to řešit a dnes jste nám to znovu vysvětlil a já se přece jen domnívám, že je to malá známka toho, že chceme podpořit a pomáhat malým zemědělcům, malým podnikům. Nehovoříme o velkých číslech. To je 10 až 15 eur na hektar v průměru v rámci EU. A já si myslím, že to dává smysl. Pokud mají, mají zemědělci a malé podniky přežít, tak jim musíme naznačit i politicky, že o ně máme zájem. A e, naznačujeme to sice skromnými prostředky, ale přece jen významně. Samozřejmě, že se zde nabízí otázka přerozdělování mezi členskými státy a tady souhlasím s kolegou Járem, že by se to možná dalo řešit i jinak, že by se nejdříve e, dohodlo mezi členskými státy, jakým způsobem a pak se to mezistátně uplatnilo. Sice k tomu nedošlo, ale přesto se domnívám, že váš návrh je správný a to, že by se mělo výjmout eh, ty malé podniky, aby netrpěli dvojnásob a já váš návrh tedy podporuji. Děkuji. Děkuji a jako další paní Garcia Perez na minutu, prosím. Pane předsedo, pane komisaři 9. února. Španělský minister Kalněte s velkou eh, slávou oznámil, že eh, krásně vyjednal smlouvu, a že pro Španělsko by nemělo být škrtnuto ani jedno euro a po tom takzvaném eh, jakoby vyjednání vidíme tento návrh komise, kde se hovoří o eh, krácení eh, ve výši téměř 5% napříč celou Unii. Takže upřímně řečeno, tady máme co dělat s něčím, co musíme jednoznačně zamítnout. My jako socialisté se s tím nemůžeme smířit ani jako Španělé. A e, v té zprávě pana Kapelaš Santoše to právě musíme zcela jasně zamítnout, nesmíme s tím souhlasit, protože navíc je to v rozporu i s tím, co nám rada původně slíbila a e, vůbec jsme se k tomu ještě měli šanci vyjádřit. Paní Ojoland, Eh, finanční, návrh finanční disciplíny měl zajistit, že eh, bude vždy respektován eh, přímé platby, nicméně bohužel komise nyní žádá o zdroje pro krize na trhu a e, pěti, téměř pětiprocentní snížení přímých plateb, které e, se týkají zemědělců, kteří dostávají více než pět tisíc eur, se týká prakticky 1,5 miliardy a to je dvojnásobek částky, kterou původně komise chtěla pokrýt. Já chápu, že se snažím o maximální škrty v, v maximálním počtu položek, ale tentokrát komise zašla příliš daleko a já bych chtěla vyzvat e, kolegy, aby pod podpořili eh, eh, zpravodaje a původní návrh komise, to znamená snížit platby o 0,7% eh, a aby se to týkalo pouze zemědělců, kteří přijímají více než 5 tisíc eur. Děkuji. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych jasně říci že nepodporuji návrh komise na uplatnění selektivních srážek z přímých plateb pro zemědělce v roce. two thousand and thirteen je otázkou zda je uplatnění režimu finanční kázně v současné době skutečně nezbytné. vzhledem k tomu že dosud nebylo dosaženo dohody o víceletém finančním rámci pro roky two thousand and fourteen až two thousand and twenty není ve skutečnosti nutné snižovat přímé platby o five jak navrhuje komise. souhlasím s názorem zpravodaje že snížení může být i nižší a to maximálně o one pozměňovací návrhy jdoucí tímto směrem zítra podpořím v hlasování. největší problém ale spatřuji v selektivním charakteru srážek. komise navrhuje uplatnit srážky plateb

Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři. Tak jako můj kolega, i já bych chtěl říci, že velice vzdálené eh, oblasti by měly být vyňaty z aplikace finanční kázně, tak jak je definována v této zprávě taky jako se na ně neaplikoval princip modulace v rámci společné zemědělské politiky v posledních letech. Komise eh, navrhuje snížení. Jedná se o 1471 milionů. To bude velká potíž pro tyto oblasti, které jsou velmi vzdálené. Už došlo k určitým změnám a parlament chtěl navýšit prostředky, které byly určeny těmto velmi vzdáleným oblastům, oblastem. Tyto oblasti nemají dostatečné podpory. Francie a Španělsko již po celá léta musí dodávat další podpory těmto regionům, aby doplnili to, co pochází ze společné zemědělské politiky. Je tedy zjevné, že Evropa dostatečně nepodporuje tyto zóny. Tyto zóny jsou eh, velmi postiženy hospodářskou krizí v těchto velmi vzdálených oblastech, je 50% nezaměstnanost. A tak, jak se již postupovala při jiných příležitostech, kdy jsme používali článek 349 smlouvy, je nutné, aby parlament vyjádřil solidaritu s těmito eh, oblastmi, které jsou velmi vzdálené a v oblasti finanční kázně je nutné jim udělit specifický režim. Děkuji. Pane komisaři, pane předsedo, drazí kolegové, především bych chtěl poděkovat kolegovi zpravodaji a za jeho práci, kterou podporuji. Eh, chápu, pane komisaři, že jste hovořil o realitě, ale realita je taková, že parlament je spolu zákonodárce a to na základě Lisabonské smlouvy a parlament musí být respektován. Ten návrh komise mi připadá podivný, vzhledem k tomu, že stále ještě není dohoda mezi parlamentem a radou ohledně víceletého finančního rámce. A na nás se požaduje tedy e, uplatňování této sazby z hlediska kalendářního roku 2013 a jejího uplatnění na rok 2014. Toto snížení mi nepřipadá akceptovatelné v této podobě. Mimochodem, specifikum velmi vzdálených oblastí jejíž eh, zvláštnost byla již uznána smlouvou, toto specifikum by mělo být vzato v potaz. Domnívám se, že i v budoucnosti by nemělo dojít žádnému snižování plateb u těchto citlivých zón. Děkuji a nyní už přistupujeme k postupu Catch the Eye. Nejdříve první, jako první pan Danelis na minutu, prosím. Děkuji pane předsedo, pane komisaři. Já se domnívám, že kolegové mají pravdu, když hovoří o tom, že se musíme postavit proti výjimkám, které by měly být uplatněny vůči malým zemědělcům. Na druhé straně nesmíme zapomínat na to, že tito malí zemědělci nejsou těmi, kteří si přisvojují největší podíl těchto přímých pladeb. Často právě tyto eh, malé farmy zaměstnávají mnoho eh, dodatečných eh, lidí na venkově a to musíme brát v potaz. Vzdálené oblasti jsou podsaženy, do, zasaženy ještě více hospodářskou krizí a za, nezapomínejme na to rovněž, když budeme hlasovat. Děkuji. Jako další pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, rád předeslal, pane komisaři, že doufám, že společně s jirským předsednictvím se vám podaří najít řešení této záležitosti v rámci společné zemědělské politiky ještě před koncem předsednictví, jinými slovy v nejbližších pár týdnech. Zdaří-li se to, tak to bude znamenat eh, veliký pokrok. Pokud se nyní by podařilo zavést příslušnou legislativu, tak si můžeme gratulovat. A nyní ke konkrétnímu problému dnes večer. Není to jednoduché. Samozřejmě, že ta situace, jakékoliv řešení zvolíme, neuspokojí eh, nikoho ideálním způsobem. Avšak potřebujeme tento pozměňovací návrh pokrok, potřebujeme ho co nejdříve a přitom musíme být realisté. E, pokud se k tomu chceme postavit střídmě, musíme změnit situaci a zároveň zohlednit právě malé zemědělce, kteří často na těch přímých kladbách jsou závislí a musíme to zohlednit, e, dát jim výjimku. E, děkuji, říká předseda a nyní pan komisar. Děkuji, pane předsedo to je příležitost, abych se vrátil k některým věcem a abych je objasnil. Tento návrh, pane Andriu, není neúctou vůči parlamentu. Je to pouze e, obezřetnostní opatření. Jestliže parlament dospěje Eh, na, eh, k dohodě s radou ohledně navýšení rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku eh, ve výši původního návrhu komise, nebude se muset toto opatření aplikovat, ale podle toho, jaká čísla nyní máme na stole, na základě rozhodnutí rady, na základě toho, co komise už navrhovala, jsou to tato čísla. A spíš než teď Eh, mír, dělat malé zmenšení a, a být nuceni za pár měsíců to redukovat ještě více, je lepší přijmout toto obezřetnostní opatření. A ještě jednou, to je legislativní návrh. Bude záležet samozřejmě na vás a budete o tom rozhodovat vy spolu s radou, ale to také bylo v tom eh, opravdu eh, rektifikativním dopise. Můžeme se potom eventuálně vrátit k tomu snížení a přehodnotit to, hm, tak aby to snížení eh, přímých plate bylo menší. A co se týče těch, kteří říkají, že se berou peníze zemědělcům. Já bych chtěl připomenout, že finanční kázeň je aplikována z, eh, na, v, v, v, z fondu krize, který zůstává pro, zemědělství, pro zemědělce. To neznamená, že bereme zemědělcům peníze a dáme někomu jinému. Dáváme je do krizového fondu. A paní Perez, vzpomínáte si, že před dvěma lety, jestli se nepletu, když jsme měli krizi v oblasti ovoce a zeleniny a díky krizovému fondu jsme mohli pomoci Španělsku a jiným zemím, které produkují ovoce a zeleninu, aby se pokryla část jejich ztrát. Toto jsou ty peníze. Ty peníze nejsou ztracené. My vytváříme krizovou rezervu a pokud pokud peníze nebudou využity v roce 2014, na, pokud nenastane žádná krize, ty peníze nebudou ztracené, zůstanou e, v zemědělství a budou se vracet zemědělcům. Takže to je pouze rezerva, kterou vytváříme a která zůstává pro zemědělce. A vrátil bych se k těm pěti tisícům eurům. Máte pravdu, pane Nikolsne, jedná se o 80 všech zemědělců, kteří by takto byli, mm, jak si na ně by se to nevztahovalo. Ale taky je to 20 zemědělců, eh, kteří dostávají přímé platby. Takže eh, máme na mysli zemědělce, kteří dohromady pokrývají pouze 20 přímých plateb. Takže taky nechci vyvolávat dojem, že jenom malá část zemědělců bude Eh, jak si nést tuto zátěž. Je to menší díl zemědělců, kteří ale dostávají vyšší platby a tudíž si myslíme, že je to opatření, které je spravedlivé nejenom, protože to administrativně je snažší, protože s tímto, o, touto hranicí 5000 eur vlastně odbouráme 80% administrativního zpracování, tedy 80% zemědělců a soustředujeme se pouze na ty, kteří přijímají nejvyšší částky. Stávající nařízení a komise musí e, respektovat to, co rozhodl zákonodárce. Stávající nařízení počítá s tím, že ta úprava se nevztahuje na e, vzdálené regiony, nicméně finanční kázeň se také vztahuje na odlehlé regiony. Takže v každém případě komise neměla na vybranou, protože komise musí respektovat pravidla. Komise předkládá legislativní návrhy a bere v úvahu Eh, tedy existující nařízení a totež nařízení říká, že proto, aby se na toto nařízení mohlo vztahovat spolurozhodování, eh, musí parlament spolu s radou rozhodnout do 30. června. Dokud, pokud se do 30. června nerozhodne o tomto nařízení, pak bude mm, platit existující finanční nařízení, na jehož základě bude komise muset sama předložit jiný návrh. Čili tolik vysvětlení z mé strany a já doufám, že je to teď jaksi jasnější a že máte dostatečné údaje pro to, abyste mohli o tom fundovaně rozhodnout. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše vysvětlení a poslední eh, má slovo pan Kapula Santos. Muito obrigado, senhor. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Já musím ukázat na to, že pan komisař vždy velice dobře spolupracoval s Evropským parlamentem a my mu děkujeme za jeho stálou ochotu s námi spolupracovat a hovořit. Ale co se týče této problematiky, tak tady jsme toho svědky nebyli. My samozřejmě rozumíme tomu, že je tady pragmatický přístup nebo politické je to dobré, ale vyváženost institucí nesmí být spochybněna v této souvislosti. Já se domnívám, že zde bychom měli postupovat jinak. To jsem také již řekl. Děkuji kolegům, kteří vystoupili a potvrdili stanovisko parlamentu, který je nezávislý a Obsahově tyto komentáře ukázaly, že my lpíme na našem mandátu a v každém případě obhajujeme zemědělce obecně a zvláště také zájmy malých zemědělců. Děkuji srdečně všem, uzavírám rozpravu zítra, se bude hlasovat zítra 11.30. Dámy a pánové, Další zasedání se bude konat zítra 12.